parlamentem a radou před více než rokem. Eh, otázka zvláštní Já se diskutovala v rámci finančního nařízení. Um, během eh, toho slyšení byl dohodnut společné. Takže na tomto základě podle finančního nařízení pracujeme. Dále mm, proběhly konsultace při návrhu. Byli tam zástupci z Evropského parlamentu. My jsme distribuovali několik dokumentů k této věci během zkoumání finančního nařízení. Když se skupina expertů dívala na eh, návrh eh, tu přenesené pravomoci, ehm, eh, Činní dvůr měl se k tomu vyjádřit. My jsme pak reagovali na jejich sdělení a ten dokument pak byl odeslán skupině expertů, takže to bylo též předloženo zástupcům ruského parlamentu v skupině expertů. Sešli jsme se Eh, s několika osobnostmi z Evropského parlamentu. A GTI, mm, zástupci společných podniků a je také. Soukromá tedy strana toho PPP partnerství. Proto věřím, že jsme byli naprosto transparentní při přijetí textu, tedy se společným um, Evropský parlament tedy chce zavést znovu oddělené udělování a tutoria. V tom, to, tom základě budeme pracovat. Pak jsou tady otázky lhůt a postupů, které třeba vyjasnit. V tuto chvíli mm, prvního 12. skončí období pro podání námitek, pokud to bude prodlouženo o dva měsíce, jak je stanoveno ve finančním nařízení, tak se dostaneme k prvnímu druhý. Co se týče mluvy ehm, um, mezi článkem 208, kde je to zvláštní absolutorium, oddělené a delegovaným aktem přenesené pravomoci, je rámec finančního nařízení pro decentralizované agentury. Takže je tady buď volba mezi eh, článkem 208 nebo přenesenými pravomocemi. Tady není nějaká diskuse nebo pozice vůči tomuto přenesené pravomoci pro decentralizované agentury. Nebo 209 a přenesené pravomoci, který se týká PP P. To je ehm, modelové vzorové finanční nařízení. Této možnosti musí být uvedeny eh, v těch novém GTI, o kterých se právě jedná v radě a které musí ehm, se k tím vyjádřit Evropský parlament. Jinak přenesené pravomoci, o tom budeme ještě muset více hovořit je zjednodušená verze finančního nařízení. To mělo reagovat na kritiku ehm, toho, že finanční nařízení je příliš administrativně složité a také rámcové nařízení týkající se agentur. Průmyslníci, zástupci průmyslu tady zde v parlamentu toto kritizovali a také mm, co předseda Airbusu v roce 2009. Tato kritika se odrasila v um, jednání o společných podnicích v roce 2009 až 8 až 9. Pokud chceme novelizovat eh, přenesené pravomoci a zavést zvláštní absolutorium, což jak se zdá parlament požaduje, tak musíte eh, nejdřív změnit finanční nařízení článek 209 a článek 60. Uvidíme, jak to dlouho potrvá. A pak budete muset hmm, studovat nový přenes, jak s, s, přenesené pravomoci, který podá komise zase s obdobím dva měsíce a uvidíme, jak dlouho to potrvá. Ten nový akt přenesené um, pravomoci pro PPP by vstoupil v platnost 1. ledna 2014, až budou nové GTI, až vstoupí platnost. Um, nejsou, um, proti tomu nebyly námitky, takže 1. 12. 2013 už by to mělo vstoupit platnost, takže o tom se asi hovořilo na základě článku 208. Dále bychom si měli položit otázku, zda je dobré měnit ty, mm, ty 200, eh, článku 209, aby to společné podniky mm, aplikovaly v roce 2014. Takže to jsou otázky, včetně té problematiky mm, GTI. A všichni zástupci průmyslu tedy nejsou proti tomu, co navrhujeme. Uvidíme, jak to dopadne v příštích dnech a týdnech. Komise je připravena dát plnou podporu. snahám toto vysvětlit, včetně návrhu pana Develínyho. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Eh, děkuji, eh, o slovo se hlásí eh, tři poslanci, nejprve paní Gresle. Jakožto zpravodajka se zabývám aktiv přenesené pravomoci a není to, ty, ne, nebylo to příliš, nepřineslo to přílišnou pomoc. Včera se, tý, včera se konalo zasedání s dvěma zpravodaji z jiných výborů. Byl tam eh, kolega eh, Gajer, eh, asistent pana Muldera a hovořili jsme o tom, že se nechceme vzdát svých práv, že jsme vznesli návrhy a já si myslím, že otázka eh, prosazování eh, článků 208 eh, až 209 by nemělo vést k tomu, abychom ztratili práva v oblasti absolutoria. A nyní znovu, když toto právo chceme použít, tak se ho nechceme vzdát my samozřejmě eh, máme povinnost také eh, vůči těm, eh, kdo přijdou po nás do tohoto parlamentu. My jsme vyjednávali a poté se objevila důležitá informace, že GTI nemají, nechtějí dostat absolutorium parlamentu. Takže pokud GTI odmítají parlament, tak to je poměrně podivuhodné. Eh, chtějí tedy zůstat pod, eh, eh, pod komisí. My jsme se tedy vyslovili negativně vzhledem k tomu absolutoriu. Také naši kolegové z ITRE tvrdí na, trvají na tom, že modul absolutoria, tak jak je teď, by měl zůstat, jak je. Nepřímé absolutorium by bylo nadměrnou zátěží pro tyto podniky, zvláště pokud jde o a podávání zpráv, to se týká zejména těch PPP, tam e, jsou audity příliš e, komplikované a e, probíhají tu dobré spolupráce, kterých se GTI nechtějí vzdát. My nechceme Eh, zcela eh, zrušit eh, akt, tento akt přenesené pravomoci, chceme pouze posunout hlasování nejlépe na konec listopadu, abychom mezi tím měli čas najít společně s komisí nějaké praktické řešení. Ale to nemůže říkat, že to řešení nemůže spočívat v tom, že parlament se zřekne své moci. Děkuji, pan Ribelini. Já eh, jsem eh, také se zabýval tím nařízením pro PPP, zejména eh, pokud jde o postupy a předpisy pro absolutorium a podávání hláš. A konzultoval jsem také Evropský účetní dvůr a chtěl bych navrhnout členům výboru kont, aby prodloužili dobu, abychom mohli lépe přeskoumat možnosti aktu přenesené pravomoci v dalším víceletém finančním rámci. Aby na to je nutné, nutná určité časové období na dokládání, pokud jde o e, postupy absolutoria. Jsou tu jaksi nové požadavky eh, na PPP, eh, které eh, vnímají subjekty PPP jakožto zátěž. Musíme zohlednit také to, že finanční příspěvek Eh, soukromému sektoru je, má určitý pákový efekt k tomu, aby finanční rámec byl flexibilnější, aby nedošlo k nárůstu administrativní zátěže. Musíme být schopni eh, pracovat rychleji. A v článku 208 Eh, se hovoří o odděleném eh, absolutoriu, eh, což je protiklad článku 209. Účetní dvůr vyjádřil pochybnosti ohledně tohoto nového postupu, zejména ohledně jeho efektivity, viditelnosti účetních přeskumů a tak dále. Kromě toho bych chtěl říci, že účetní dvůr Eh, pokud jde o aktiv přenesené eh, pravomoci, eh, nebyl oficiálně konzultován. A pokud domnívám se, že minimálně by měl Evropský účetní dvůr vydat nějaké stanovisko. A generální sekretář účetního dvora Eh, hovořil s příslušným eh, generálním ředitelem komise a vznesl kritické komentáře k tomu návrhu. Dosud není jasné, eh, na základě jakých kritérií by měly být GTI vnímány jako subjekty PPP, jestli tedy pro ně bude platit nové nařízení nebo ne. Tady vlastně rozhoduje autonomně komise a její rozhodnutí ovlivní potom eh, pracovní, eh, ovlivní práci našeho výbory. Takže je poměrně adekvátní, aby komise uvedla svoje plány ve známost. Potom je tu návrh je tu takový náznak, že komise by se mohla ocitnout eh, ve střetu zájmu. Zejména pokud účetní komise také vystupuje jakožto eh, účetní eh, jednoho nebo více PPP. Eh, A tady není jasné, jaké důsledky by to všechno mělo. Také s ohledem na outsourcování subjektů PPP. Jakožto spolu zpravodaj rozpočtového nařízení bych tedy navrhl, aby náš výbor si vyžádal eh, prodloužení eh, časové lhuty a zřídil pracovní skupinu, eh, která by byla smíšenou skupinou výborů KONT a BAČ, aby mohla podat zprávu příslušným výborům. Děkuji, pane Prody. Pane předsedo, já bych chtěl podpořit návrh, abychom to ještě odložili. Sám jsem neměl dostatek času pr- projít si všechnu dokumentaci, kterou nám um, předložila komise, protože jsem měl ještě spoustu dalších věcí, které jsem řešil, ale chtěl bych obecně říci, že jsem proti, protože m, mm, tento návrh je příliš obecný. Myslím si, že teď vlastně vůbec není možné zamítnout eh, absolutorium zde mohou být eh, velice dobré, kvalitní podniky s vynikajícími výsledky. já sám jsem členem tohoto výboru a možná Paul Rubik mě doplní. On byl zpravodajem pro udělení absolutoria pro společné podniky a čtyři nebo pět z nich byly uvedeny v té zprávě e, s výhradou. A když jsme požádali výkonné ředitele, aby se k tomu vyjadřovali, zda provedli nějaký interní audit, tak e, Evropský parlament má vlastně úkol dohlížet e, jak nad rozpočtem, tak i nad plněním politiky. Oni eh, zde vlastně nemusí být vždy pouze peněžité plnění, mohou to být i nepeněžité plnění. A pokud tam jsou nějaké otazníky ohledně těch hodnot, tak by možná bylo dobré, aby se ty příspěvky nějakým způsobem standardně kvantifikovaly, třeba v tom systému AOB. Dále bych chtěla ještě tedy podpořit, chtěl bych zopakovat, že bych chtěl také prodloužit tu, ten termín, tu závěrku. Komise je trošku v tom postupu nejasně. Pokud máme dobře eh, plnit eh, rozpočtovou kontrolu, tak eh, si myslím, že zde by to bylo problematické. Komise říká, že v roce, že, pardon, že 208 podniků nebo že zde máme kategorii 208, kategorii 209. Chtěl bych eh, podpořit eh, oba dva své kolegy a chtěl bych říct, že opravdu potřebujeme více času, abychom to všechno analyzovali. Evropský parlament by neměl si přijít o svou politickou i rozpočtovou kontrolu nad těmito věcmi. Ja, wie eh, vorbesprochen, das Eh, můžeme se tedy eh, dohodnout eh, na férovém prodloužení hlasové, časové lhuty. Prosím, kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti, kdo se zdržuje? Ano, většina se usnesla. Děkuji. Komise si tedy naše poselství vyslechla a může je zohlednit při další práci komise. Děkuji. Tím eh, ukončuji společnou schůzi výboru KONT a BAČ a budeme pokročovat dále v pořadu jednání eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, jde o zvláštní zprávu 1 lomeno 2013. Konkrétně jde o potravinářský průmysl. Spravodajem je Gerben Jan Gerbrandy a za, účet, za účetní dvůr bych tu rád přivítal pana Jana Kinšta. Nyní předám eh, slovo zpravodaji, zeptám se ho, jestli chce slovo, nebo nejprve nechá promluvit zástupce eh, účetního dvora. Ano, chcete promluvit? Tak prosím, máte slovo. Aha, tak může, můžeme začít tedy účetním dvorem. Jan Kinšt. Děkuji, pane předsedo, děkuji za Eh, možnost prezentovat tuto zvláštní zprávu týkající se eh, podporu EU potravinářskému průmyslu. Dovolte, abych pogratuloval panu Gerbrandemu za přípravu tohoto bodu programu. Eh, v rámci politiky rozvoje venkova dalo EU k dispozici 5,6 miliard euro na roky 2007 až 13 na financování podniků, které zpracovávají uvádějí na trh zemědělské lesnické produkty. Teoreticky tyto investice by měly přinést přidanou hodnotu a zlepšit příležitost marketingové možnosti s cílem zvýšit e, konkurenceschopnost zemědělství. Toto financování je doplněno národními E, výdaji, což e, díky čemuž celkové veřejné výdaje činí 9 miliard euro. Ty investice jsou financované novými nebo existujícími podniky na nové nebo e, modernizované zařízení nebo výstavbu nových zařízení na zpracování zemědělských produktů. Ehm, dvůr se posuzoval, zda evropská podpora pro trářském průmyslu je efektivní a účinná a přináší přidanou hodnotu pro zemědělské produkty. Relevance tohoto auditu je jenom ještě vyšší vzhledem tomu, že veřejné prostředky jsou eh, udělovány jedním z největších a nejvíce konkurenceschopných eh, průmyslovým oborům v EU. Hmm, volte, abych eh, zmínil několik klíčových závěrů. Za prvé, členské státy nedemonstrovaly jasně potřebu e, opatření e, ve výdajových plánech a v důsledku toho celá řada projektů v téměř všech potravinářských sektorech měla nárok na podporu s tím rizikem, že pomoc nebude cílená tam, kde je nejvíce potřeba. Ehm, Dvůr by očekával, že komise požádá členské státy, aby byly více specifické v analýze potřeb před schválení těchto výdajů, bohužel je však přesto schválila. Za druhé, členské státy nevybírají projekty s největším um, přínosem. Je spíše, bylo spíše výjimečné, aby členské státy definovaly eh, výběrová kritéria, které zohledňovaly potenciál přinášet přidanou hodnotu zemědělským produktům. Uh, Ehm, zpráva zmiňuje příklady neadekvátní volby projektů. Prakticky to znamená, že členské státy mm, podpořily všechny mm, projekty místo toho, aby to omezily na ty nejúčinnější. Další důležité zjištění je, že členské státy neposuzují, zda beneficient potřebuje veřejnou podporu na ty investice. To je takzvaný eh, efekt eh, mrtvé váhy. Hmm, a nebo zda tato investice zlepšuje situaci beneficienta na úkor konkurentů. To je takzvaný eh, efekt vytlačení zdrojů. Sledem ke schopnosti sektoru a počtu podniků ta, e, riziko té takzvané mrtvé váhy je obzvláště významné. E, hrozí, že se to stane prostě dárkem pro potravinářský průmysl. Všechny ty nedostatky e, byly pracovány v analýze dvora z 20, na základě 24 financovaných projektů. Účinnost a efektivita tohoto opatření by byla demonstrováno, kdyby pokud by vybrané projekty vedly ke zlepšení přidané hodnoty, nebyly um, ovlivněny mrtvou váhou a nespůsobily neoprávněné vytlačení z trhu. Pouze dva z 24 projektů však splnili tato kritéria. Deset z nich splnilo některá kritéria a mm, představovali uspokojivou hodnotu. Nicméně, Eh, úspěch těchto projektů nelze přičítat eh, podobě toho opatření nebo systému výběry implementovaným členskými státy, protože ty též členské státy eh, též vybrali zbývajících 12 projektů, které byly označeny za velice nízko nebo velmi málo efektivní a účinné. Důr eh, shledal, že členské státy neefektivně monitorují výsledky projektů a střednědobé hodnocení má stále omezené užití. Ehm, dvůr schválil před několika týdny zvláštní auditorské zprávy, kde se monitorují eh, opatření v oblasti rozvoje venkova. A o tom budu informovat výbor za několik týdnů. Eh, účetní dvůr poskytuje doporučení ve své zprávě, které eh, se týkají mm, hlavních zjištění. Děkuji. A nyní dám slovo zpravodaji. Děkuji. Sir for your clear uh, explanation. Uh, Děkuji panu Kliništovi za jasné vysvětlení. Možná tady jsou teda v, tady, um, v této místnosti jenom vlastně dva už <laughs> z nás. Možná bychom tedy mohli hlasovat. Ne. Eh, mm, vážně, pane předsedo. Tak to bychom asi měli problém. Pane předsedo, hmm, teď vážně. Myslím, že by neměl být v Evropě jeden, jedna osoba, která by neřekla, eh, tedy po přečtení zprávy účetního dvora, že bychom měli zastavit to opatření jedna, tři okamžitě. Dnes, ne příští týden, ale dnes, hned. Já jsem viděl mnoho zvláštních zpráv účetního dvora. A mnoho z nich bylo poměrně alarmující, ale pokud si přečtu závěry a zjištění účetního dvora na toto, tomto opatření na 2.3, tak skutečně nevím, na co vynakládáme těch 5,6 miliard euro daňových poplatníků. Tady nejsou žádné cíle, podle kterých můžeme měřit, co s těmi penězmi děláme. Jenom nějaký obecný rozvoj venkova, což je zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství. s tímto obecným cílem vydáváme 5,6 miliard euro firmám, a často velkým podnikům, které by si fin- snadno mohly své stroje financovat sami. Takže skutečně toto mě připadá neuvěřitelné. Legislativa vůbec neustanoví, jaká má být ta přidaná hodnota. My se ani, ani nežádáme nějakou přidanou hodnotu, jenom aby se ty peníze utratily. A cituji. Jediný cíl tady uvedený, je, že by to mělo být ve prospěch jednotlivých eh, potravinářským a marketingovým podnikům. No pokud vydáváte dáváte peníze, tak jistě tento cíl vždy splníte. To skutečně tedy nevím, co tady děláme. Prostě není ospravedlnění eh, není, eh, není obhajitelné vydávání těchto um, ehm, prostředků. Ten účetní důvod definoval určité potřeby, neidentifikoval potřeby konkrétní tendence, takže ani není potřeba tyto peníze vynakládat. Není vůbec důvod, proč to má existovat. Žádné cíle, podle kterých bychom mohli posuzovat, zda něčeho dosahujeme a stále vynakládáme 5,6 miliard euro během několika let. A to není všechno. Toto není poprvé, co o tom mluvíme v současném MFF. Ty problémy vidíme, předtím to bylo lepší, teď jsme to zhoršili v tomto MFF. A ve všech návrzích na příští finanční období nic neměníme na tom. Takže za prvé, co bychom měli dělat my jako parlament s těmi to jaksi skutečně zničujícími zprávami? Myslím, pane předsedo, že se musíme zamyslet nad způsoby, jak eh, ten, tuto kritiku nasměrovat do, na, na náš vlastní způsob naší práce. To též eh, se týkalo toho agri, eh, tom programu pro agri eh, prostředí. Já jsem se pokusil 10% z toho rozpočtu dát do rezerv v rozpočtovém výboru, ale nepodařilo se mi to, protože tam byla velká většina, která se to nepřála dát do rezervy. A já jsem udělal jenom to, že jsem tam dala vazbu mezi cíly a penězi, což by se mělo dělat běžně na kaž, pro každou rozpočtovou linku. A to je také ze zprávy, roční zprávy 2012, tam tady byla prezentována. Eh, vynaložení, utracení těch peněz se jeví být eh, důležitější než to, co mm, s těmi penězi vlastně děláme, na jakým účel. Otázka, co teď? Legislativní balíček pro další MFF má být uzavřen. To se nezmění již. Ale něco udělat musíme. Nemůžeme prostě toto nechat projít. A jediné na věc, co mě napadá, což je také doporučení všichniho dvora, je otázka na komisi, členské státy musí stále, mají ještě přijít s programy na rozvoj Klenkova a moje otázka je, je komise připravena schválit jenom ty programy rozvoje venkova členských zemí, které budou prezentovat podloženou a komplexní strategii s jasnými důvody, ehm, proč ehm, finanční pomoc, pomoc vojenskému průmyslu zlepší konkurenceschopnost zemědělství. Evropská komise je jediná, kde je schopen přimět k tomu členské státy. Jinak nemám jinou možnost, než se pokusit dát nejenom z 10%, ale téměř celou rozpočtovou linku do rezerv na příští rok. Tady um, skončím a pane předsedo, moje otázka je, pokud um, s koordinátory najdeme cestu, jak tedy ehm, vyvodit lepší závěry z těchto zvláštních zpráv účetního dvora. Děkuji. Eh, Děkuji. Eh, já bych chtěl poukázat eh, na to, že počet členů se zvýšil o 50 Dám slovo kolegu Gajerovi. Mezi bylo to velice cené eh, zasedání, eh, když tady zjišťujeme, eh, nic, jak jestli bylo dosaženo nějaké hodnoty adekvátní těm penězům, penězům nicméně já plně podporuji, co řekl pan Gerbrandy a já mu děkuji za tuto dobrou zprávu, děkuji za tuto zprávu účetnímu dvoru, já jsem byl ve vesnici Kleve na holandsko-německé hranici a velice mě eh, překvapilo, eh, kam eh, tady jdou evropské peníze. Jde o největšího příjemce zemědělské pomoci v této oblasti je to firma, firma Kacis, eh, což je veliký eh, výrobce eh, cukrovinek. Můžete si koupit její výrobky i v Belgii a likvidita je nejmenším problémem tohoto podniku. Nicméně ten podnik si oslaďuje situaci ještě i tím, že dostává evropskou pomoc a proč, to je naprosto nejasné. Takže nález účetního dvora jasně eh, stanovuje, že eh, je opravdu eh, neuvěřitelné, proč takovéto podniky dostávají peníze místo inovací a podobných témat. A zjišťuje se, účetní dvůr zjišťuje, že nejde ani v Německu o ojedinělý případ, že takových případů je hodně. Já si myslím, že komise ovšem není v pozici, kdyby mohla e, nutit členské státy, aby řešila situaci, protože komise je tím, kdo tu situaci způsobil. A tady je jádro problému. Jak to můžeme změnit? E, já nemusím e, v těchto řadách mluvit o tom, jak fungují eh, zemědělské lobby. Konec konců eh, zemědělský výbor přednesl poměrně eh, rozumný návrh, ale to neznamená, že bychom měli nějak omezovat naše snahy. Do příště bych řekl, že tyto názory, tyto nálezy by měly být velkým tématem Eh, našeho eh, výboru v diskuzích o absolutoriu. Je důležité navázat eh, toto téma na naše nejdůležitější priority. Další téma eh, je eh, plénum, je otázka, jestli na eh, zasedání koordinátorů se dohodneme na zprávě z vlastní iniciativy, kdyby se do toho zapojili zemědělský výbor, bylo by to vítané, anebo jestli vypracujeme ústní otázku pro plénum. Ja, vielen Dank. sind einige Eh, děkuji. Byly tu nadneseny nějaké otázky. Eh, já bych nyní předal slovo eh, zástupkyni komise, jestli na ně může odpovědět. Suza Uva, ředitel DG Agri. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat i zástupci účetního dvora a také děkuji zpravodaji za zprávu i za komentáře, které zazněly. Dovolte mi, prosím, vysvětlit několik věcí nebo upozornit na několik bodů, které bychom si měli uvědomit. Každé posuzování, nebo co se týče posuzování tohoto Um, opatření, tak zpravodaj se zeptal na několik konkrétních věcí. Například, uh, jak zda jsme pokročili se, se zpřesněním cílů, zda ty cíle jsou nyní um, specifičtější, konkrétnější. Já na to mohu odpovědět, že v tom následném, v tom budoucím programovacím období se chceme více soustředit na šest priorit pro rozvoj venkova, takže tam bude šest specifických priorit. A konkrétně mám na mysli kvantitativní opatření, zde hovořím i o kontextu budoucího nařízení. Máme zde článek 18, který právě popisuje, to je vlastně článek 18 toho budoucího nařízení, který popisuje ta, ty budoucí cíle a ty budoucí priority. A kromě článku 18 je to také článek 20. Tyto dva články hovoří o tom, že veškeré cíle a opatření mají být lépe kvantifikovaná a že se máme soustředit i na velikost příjemce. Co se týče sdíleného řízení, jak to v současnosti vypadá? Členské státy předložily strategii a musí obhájit mm, to, že, že tato opatření jsou potřebná. Také zde musí být konkrétní program, který dokáže identifikovat potřeby jednotného, jednotlivého území a také tam musí být identifikována opatření, která se použijou. taková opatření, která mají na příslušné potřeby eh, relevantně zareagovat. A také zde budeme mít ukazatele zaměřené na výsledky. A tyto ukazatele by měly dokázat změřit účinnost a efektivnost těch eh, provedených opatření. To podle našeho názoru půjde směrem, který by se líbil i panu zpravodajovi. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, en ayant commencé par une réponse directe donnée à la question qui m'a été e, to byly e, tedy přímé odpovědi na otázky, které mi byly položeny. E, dovolte mi nyní ještě jednou uvést ono opatření do kontextu. Na zá- při současných okolnostech jde o to eh, přinést přidanou hodnotu zemědělským podnikům. Eh, jde o eh, tady legis, článek 1968, legislativu z roku 1968, a ta má širší oblast působnosti. Musíme vzít v úvahu E, opatření přijatá za účelem ochrany e, životního prostředí a také e, zabezpečení dodávky potravin a ochranu zvířat. Samozřejmě, jestliže chceme rozšířit oblast působnosti tohoto opatření, tak musíme hodnotit eh, efektivitu eh, tohoto opatření. Musíme mít na paměti její eh, účinnost. Jsou tu různé postranní opatření na ochranu investic, pokud chceme zvýšit přidanou hodnotu, pokud chceme zlepšit efektivitu a podporovat určité produkty Pokud chcete využívat eh, podporovat využití eh, obnovitelných zdrojů a nových eh, technologií a inovačních praktik v potravinářství. které by eh, přinesly nové eh, tržní eh, příležitosti a zvýšení kvality. Podle mě všechny tyto aspekty je třeba zdůraznit. Uvažujeme-li o tom, že samotná oblast působnosti je široká. Takže Pane předsedo, toto je opatření, které se e, postupem času vyvíjelo. Od přímého řízení jsme se dostali ke sdílému, sdílenému řízení, které dává členským státům možnost e, otevírat e, oblast působnosti, kde je toto opatření využíváno. Pokud jde o kritéria výběru. E, předneseme e, nový návrh v článku 49 e, nového nařízení, který zavádí nová kritéria výběru a ty ta budou závazná. Nicméně musíme říci, že tu musíme brát v úvahu různé aspekty pro výběr projektů. Když komise schválí eh, program a vypracuje hodnocení, tak eh, potřebuje zkoumat, eh, zda programy naplňují těm, ty strategie, které už jsou stanovené. Zároveň však komise také musí zjišťovat, jestli opatření je eh, nastaveno tak, aby plnilo eh, jasné cíle. Teď hovořím o, současné, o současném finančním období a o strukturálních a teritoriálních eh, potřebách je to zacílení v současném eh, období nějakým způsobem naplněno prostřednictvím eh, kritéria výběru nebo eh, podmínek způsobilosti, anebo tu rozdělujeme pomoc mm, na různých úrovních podle typu a velikosti příjemce, typu investic a typu veřejné pomoci. Když vezmeme všechny tyto aspekty společně, tak se týkají toho, jak lze eh, jednotlivá opatření eh, zacílit, abychom naplnili potřeby eh, úvodní strategie. Všechny tyto prvky tedy musíme zohledňovat a nebrat se, nebrat pouze to nařízení samo o sobě, aniž bychom brali zřetel na ostatní kritéria. Myslím si, že všechny tyto aspekty je třeba eh, brát v potaz a současně také to, eh, co bylo úmyslem eh, zákonodárců v roce 2005, když nařízení 16 98 bylo přijato. Eh, přesouváme se tedy směrem k většímu eh, zacílení. Myslím si, že eh, ano, moje odpověď zní ano. Přesouváme se k více zacílení, lepšímu zacílení a jak toho dosahujeme? Tím, že posilujeme své strategie a že tím, že zpřesňujeme eh, kritéria eh, výběru a způsobilosti a podporujeme tak eh, diferenciaci v rámci článku 18, který stanovuje úroveň pomoci. Nicméně otázka, do jaké míry ta opatření splňuje ty problémy a do jaké míry se to odráží v návrhu ve zprávě včetně dvora. Dále budeme um, posuzovat, jak, jaký je společný uh, rámec pro monitoring a posuzování. této monitorovací a hodnotící systém. Mm. Je založen na výsledcích a účinnost a efektivita těchto opatření eh, má být lépe posuzována. Takže to je zjednodušeně řečeno moje odpověď, protože ve spolurozhodování samozřejmě ten zákonodárce musí dospět ke koncensu. A samozřejmě parlament musí dát v plénu zelené se zelenou a Um, jde o zlepšování efektivity politik pro rozvoj venkova. Především chceme zlepšovat kvantitativní přístup našich mm, procesů ve prospěch celého potravinářského řetězce a uh, zemědělství a potravinářského průmyslu. V článku 18 a 20 nového návrhu po eh, eh, strana stanoví rámec, kde je, kde je zohledněn beneficient, který musí tedy být lépe eh, reflektován. Co se týče té mrtvé váhy, Dovolte, abych vám připomněl, že v článku 67.2 eh, nařízení o rozvoji venkova říkáme jasně, že pouze výdaje, které eh, byly eh, po té, co to bylo předáno kompetentnímu orgánu, budou považovány za oprávněné. Takže to tedy je, tak to je v tomto textu, který je přijat a um, tam byl nalezen konsensus. My se domníváme, že tady existuje pobídka, která snižuje riziko té tzv. váhy. Uh, Myslím, že musíme tady brát ohled na to, co zdůraznil ten, co totiž snažit se vyhnout tomu riziku mrtvé váhy a toho vytlačení z trhu. To je, eh, je reakce na zprávu Četního dvora. Děkuji zpravodaji, děkuji Četnímu dvoru za váš komentář a vaši prezentaci. Děkuji za tyto informace, doufám, v této chvíli, že um, jedno pravidlo z mé bývalé činnosti se tady aplikovat nebude. Tehdy jsem udělal tu zkušenost, že čím delší jsou ty informace eh, a odůvodnění, o to méně se to, ty věci změní. Takže doufejme, že ty závěry Četního dvora skutečně eh, na straně komise povedou k akci, k činnosti. Ale na závěr ještě bych chtěl uh, dát slovo zpravodaj, jestli si přeje slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já, eh, vy jste to, hm, jak si řekl, to, co jsem měl přesně na jazyku. Ta délka toho projevu a ochota měnit něco, abych řekl, tak mě ještě Mm, jsem ještě více znepokojen, než tomu bylo před odpovědí komise, protože jsem se domníval, že komise byla partnerem tohoto té parlamentu mm, při snaze vynakládat každé evropské euro co nejlépe a bojovat pr- za e, cesty, jak zvýšit podporu veřejnosti Evropské unie a jejímu rozpočtu. Já se obávám, že přesně toto není cesta vpřed. Jedno srovnání. Máme finanční nástroj pro přírodu týkající se LIFE+. Plus. To je 3,8 miliard eur. To 60% toho opatření 1, 2, 3. Měli jsme několik zpráv, trialogy, obrovský boj s radou o, na téměř um, všem týká se téměř všeho, co je v té legislativě. 60% tohoto opatření, 5,6 miliard. A tady mm, se ani si ani neptáme, proč ty prostředky vynakládáme. Můžeme mluvit o cílenějším postupu, o kvantitativních opatřeních kvantitativních opatření článku 8 na z další um, mm, příštího nařízení, opatření pro obnovitelné energie a tak dále a tak dále. Ale hmm, rada eh, se spochybňuje tedy proč vlastně je to opatření, jak se zdá, není odůvodnění eh, toho opatření 1, 2, 3 a vynaležení 5,6 miliard euro za 7 let mm, pro, ve prospěch travenářského průmyslu. Takže, jak jsem řekl, jsem ještě více znepokojen teď, než tomu bylo před touto schůzkou. Je komise ochotná si znovu položit otázku, proč to dělá? A pokud ano, tak alespoň požádat členské státy e, ve svých programech rozvoje venkova přesně identifikovat, nejen proč, ale co přesně chtějí tím dosáhnout. Mně se líbí výrazy jako sdílený management a podobně, ale buďme realisté. Členské státy nezajímá, kde se ty peníze vynaloží. Je zajímá jenom, aby dostali co nejvíce peněz z Bruselu do své země. Co znamená, že potřebujeme velice striktní procedury pro to, na co se musí ty peníze vynaložit. To neznamená více pravidel, více složitých těstí, Ale jasné cíle, jasné eh, metody, jak zajistit jejich dosazování. A když ne, tak žádat vysvětlení, proč nebyly cíle dosaženy a položit si otázku, zda bychom měli pokračovat v určitých programech. Co jsem očekával od komise. Možná jsem nepochopil, nerozuměl všechno, co jste říkal. Hmm, několik článků, které jste zmiňoval, ani neznám z hlavy, ale možná, že v nich je někde nějaká ta stříbrná čkolička, ale mám pocit, že tomu tak není. A Myslím, že bychom měli přijmout doporučení Jence Gajera, dostat to na plénum, nebo ústní dotaz, nebo jinak. A požádal bych předsedu, aby to projednal s koordinátory, abychom viděli, e, co s tím. Děkuji. Děkuji, rád přijímám tento návrh pana zpravodaje, probereme to na zasedání koordinátorů. Tím končím tento bod pořadu jednání a postupujeme k bodu Eh, číslo 7, společný podnik Excel a eh, dám slovo zpravodaji Jenci Gajerovi. Eh, vážený Michaeli, vážený Gerbene Jane, teď vás můžu oslovit osobně, protože víc kolegů už tu v podstatě není. U společného podniku Excel jde o to, že tento podnik vznikl z fúzí dvou eh, starých známých podniků, eh, INIAC v oblasti eh, nanoelektroniky a Artemis, což je také starý společný podnik – Komise dospěla k výsledku, že tyto technologie spolu tak souvisí, že má smysl se jimi zabývat společně v rámci nového společného podniku. Ten se tedy eh, bude jmenovat Excel. My máme vypracovat stanovisko pro e, výbor e, ITRE. Já jsem se zabýval e, jeho obsahem, pokusil jsem se o to ve spolupráci s sekretariátem, nicméně šlo mi především o to, jak máme nahlížet na například zjednodušení soukromých investic, abychom zabránili duplikaci úsilí. Eh, máme tu také otázku tedy ředitele eh, projektu Excel. Eh, tady jsme na konci toho procesu, aby, jde o to, aby bylo zabráněno střetu zájmů, aby komise dostávala od Excelu každoroční komisi, jde o transparenci Excelu prostřednictvím předkládání podkladů, o prohlášení o finančních zájmech a e, tak dále, což také vede k vyšší transparentnosti a o to, aby bylo zamezeno střetům zájmu. E, musíme e, to projednávat na podkladě toho, čeho se týkal první bod našeho pořadu jednání, tedy odpovídající kontext rozpočtového nařízení pro společné podniky tento také e, zohledňuje e, jeden pozměňovací návrh. Kolega mi signalizuje, že jsou i další podobné návrhy. E, z politického hlediska tady není žádná velká kontroverze a pro to neočekávám žádné velké námitky, nicméně jsem samozřejmě otevřen připomínkám kolegů. Ano, děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Gerbenian? Není tomu tak? Já tedy eh, udělím eh, slovo eh, zástupci komise panu Hinbrukovi, nevím, jestli to vyslovuji správně, a poprosím komisi o příspěvek. Děkuji mnohokrát. My bereme na vědomí, že tady e, nejsou e, žádné politické problémy s touto fúzí e, ENIAC a Artemis. Tady jde o něco, co průmyslový sektor velmi podporoval. Přinese to synergii v novém projektu Excel pokud je o pozměňovací návrhy, které jsou v tomto návrhu stanoviska, tak my je velice podporujeme. E, první pozměňovací návrh e, volá po zjednodušení e, operačního modelu a procedur to eh, je velice blízké eh, uvažování komise, je to opravdu velice zapotřebí. Eh, v podniku Excel, který se zabývá chytrými systémy, mikroelektronickými, nanoelektronickými, které se velice rychle vyvíjejí. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, tak jenom bych chtěl upozornit na to, že už se počítá s tím, že budou interní audity, které by eh, mohly mít, eh, to, to by mohlo mít dopad na eh, další pozměňovací návrhy, jmenování výkonného ředitele, stanovy Excelu jakožto společného podniku a tak dále. Takže celkem za to velice vítáme Eh, prozbu o zjednodušení operačních podmínek, eh, také proto, aby průmyslový sektor mohl velice rychle eh, zareagovat v rámci konkurenceschopnosti na mezinárodním poli vůči ostatním regionům světa, což je velice tvrdá konkurence. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Není k tomu v tuto chvíli co dodat takže si myslím, že můžeme skončit. Leda, že by pan zpravodaj si ještě jednou chtěl vzít slovo? Už ne? Děkuji. Ano, už jsem to také trochu urychlil abychom eh, mohli eh, skončit. Eh, ještě jednou děkuji zástupcům účetního dvora, komise, sekretariátu a dalších, kteří umožnili dnešní zasedání a tímto ukončuji dnešní schůzi 7. listopadu. Přeji vám hezký večer a šťastnou cestu z Bruselu domů. Děkuji.